Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, třeba, že eh, jsme, máme eh, již deset minut po začátku. Myslím, že je tady čas, abychom zahájili dnešní odpoledne. Ráda bych tady přivítala paní Joel Ženy, která je ředitelkou v rámci ESVČ, a která má na starosti bezpečnostní politiku a prevenci konfliktů. Tématem je eh, nešíření a odzbrojení a s tím související problematika a patří sem eh, právě na šlapné miny a patří sem také projekt iTrace. Nechceme plítvat časem, máme určitá omezení časová, takže bych ráda eh, předala slovo paní Joel Ženy. Děkuji Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za pozvání na dnešní odpoledne a představím eh, práci ESVČ v této konkrétní oblasti. Navrhla bych, že nejdříve popíšu problémy, které se týkají malých zbraní a co EU dělá v souvislosti s malými a lehkými zbraněmi a budu zmiňovat konkrétní projekty, které eh, financujeme eh, prostřednictvím společné zahraniční a bez bezpečnostní politiky, včetně iTrace a budu hovořit také o úmluvě v této oblasti a pokud budete mít zájem, řeknu i několik slov, a to velmi stručně, k autonomním zbraním. Určitě budu hovořit o minách a aktivitách v problematice min a Ehm, pokud bude zájem i o chemických zbraních a o úmluvě o chemických zbraních, třeba, že toto nespadá do té dnešní kategorie malých eh, a lehkých zbraní. Eh, tak to tedy ehm, budu, to, toto je tedy náplň mé prezentace asi jste nedávno se setkali s ehm, panem Jackem Belicou, který je zvláštním uh, vyslancem v oblasti nešíření a je účastníkem revizní konference úmluvy o nešíření. Pan kolega Jacek bude opět hostem eh, výboru, jakmile tato revizní konference proběhne a seznámí vás s výsledky eh, revize úmluvy o nešíření. Myslím, že všichni se shodneme na tom, že eh, zprávy ze současného světa nám upozorňují na bezpečnostní hrozby, eh, které, kterým čelíme my i naši partneři. Tyto konflikty, tyto eh, hrozby a hrůzy, které se k nám dostávají přes média každodenně, patří sem nelegální malé a lehké zbraně. To jsou zbraně, které jsou nelegálně dovezeny nebo které se nelegálně dostanou do třetích rukou, ne těm osobám, kterým byly eh, určeny a mají potom na svědomí velké počty eh, úmrtí, zabití. Je to eh, lidské rozhodnutí, lidské rozhodnutí, které leží v centru tohoto problému, ale naše aktivity, aktivity EU ve spolupráci s našimi partnery nám umožňují posílit mezinárodní právní rámec tak, aby tyto malé zbraně, aby se s nimi obchodovalo pouze legálně a můžeme přispět i k posilování kapacit partnerských zemí, abychom společně s nimi lépe kontrolovali toky zbraní a jejich šíření. To je velmi stručně řečeno náplně naší práce, které se budu věnovat detailněji. Velmi stručně řeknu, že ta práce, o které hovořím, je financována eh, z rozpočtu eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je to 17 až 20 milionů euro ročně. Abychom si to proporcionálně představili, je to asi 5 rozpočtu na celou eh, politiku. Většina toho rozpočtu jde na obrané operace, ale asi těch 5 je určeno na naší činnost, nešíření, kontrolu a odzbrojování tyto činnosti. Konkrétněji bych začala s těmi právě malými a lehkými eh, zbraněmi a budu hovořit o pro, o programu iTrace. Správní architektura, ty klíčové nástroje, na kterých stavíme, jsou e, následující. Je to e, akční program OSN, 14 let starý, a mezinárodní sledovací e, nástroj, který pomáhá vysledovat zbraně. A vedle toho je zde strategie EU, která je z roku 2005 a která se vztahuje k malým a lehkým zbraním začněme něčím pozitivním, a totiž to, že za posledních 10-15 let byly, bylo 15, byly miliony takových malých zbraní zajištěno a e, zničeno, zabezpečeno. Celá řada zemí přijela právní rámce, které jim umožňují e, e, lépe řídit ty toky zbraní v souladu s eh, osvědčenou praxí. Takže tady jsou skutečné úspěchy, které musíme mít na paměti. EU k této činnosti přispělo velmi významně. Řekněme si konkrétně něco o práci, kterou děláme v různých zemích přímo eh, v terénu nebude to výčet všeho, co děláme, ale spíš takové jednotlivé příklady, abyste si mohli učinit eh, představu o tom, co se děje v oblasti malých a lehkých zbraní. Eh, v jeho východní Evropě, v oblasti, která byla cílem, předmětem našeho zájmu eh, při vytváření Eh, nastavení eh, eh, mechanismu kontroly těchto malých a střední, malých a lehkých zbraních. Takže je to práce, kterou děláme společně s, ob, s OBSE v Bělorusku. To je projekt, který budeme dokončovat a tady nabízíme školicí, školicí činnosti, které nám umožní, aby lépe byly eh, kontrolovány sklady eh, zbraní, protože pokud tomu tak není, dochází k odklonění těch obchodních toků. Takže eh, bezpečné skladování a řízení toho uchovávání zbraní. Pak máme aktivity v severní Africe na kolem Sahary. Tam jsou tři rozhodnutí eh, rady v rámci rozpočtu eh, CFP CFSP, jedna je libýský projekt. Tento libýský projekt však je momentálně vzhledem k bezpečnostní situaci pozastaven, pozastaven ale bude eh, znovu zahájen, jakmile to bude možné a chceme, aby tento libýský projekt, který je prioritou pro nás, nadále eh, běžel. Mm pak je tady další rozhodnutí rady, které se zaměřuje na celou řadu zemí v oblasti Sahary a to je ta e, typická práce, kterou jsem již popsala, kdy jde o e, kdy jde opět o e, určité Eh, ten, eh, kde jde o mm, spolupráci s OSN a s dalšími zeměmi, ale eh, vlastně jde o spolupráci s partnerskými zeměmi, posílit kapacity těchto zemí při kontrole přesunu zbraní a tím posilujeme naši vlastní bezpečnost a jejich bezpečnost této oblasti se technika a technologie vyvíjejí a ty naše nástroje musí s tím držet krok. Partnerské země, se kterými pracujeme, většinou nemají dostatek informací o tom, kam vlastně jsou zbraně odkláněny v rámci legálního na nelegální Eh, obchod. Pokud nemáme tyto informace, tak je velmi těžké eh, přijít s programy, které by byly účinné. Jedním z inovativních projektů, které financujeme v rámci eh, rozpočtu CFSP, je tento projekt iTrace, který jsem již několikrát mhm. zmínila. Je to inovativní, protože financujeme lidi na místě, kteří eh, šetří a kteří sbírají údaje o zbraních, které skutečně zajistí, eh, zabezpečí, dostanou se jim do ruky a které mohou také vysledovat zpětně, aby zjistili, v kterém bodě došlo k jejich odklonění do toho, k tomu odklonu do um, Eh, do nelegálního obchodu. Je to v rámci celého eh, Sahelu a eh, Syrie, Blíz, Blízký východ a z těchto informací máme nyní největší objem eh, informací o tom, jak se zbraně dostaly do rukou islámského státu. Nejsou to jenom zbraně, ale je to také munice a další eh, materiál. Eh, jsou působí se silami Pašmerga, a jsou fyzicky tito vyšetřovatelé v Syrii a informace sbírají přímo eh, v, terény, v terénu. Ubjevuje, eh, ukazuje se, že objem těchto eh, zbraní vyrobených ve Spojených státech je menší a zmenšuje se. Mělo se totiž za to, že jsou to nejčastěji americké zbraně a americká munice, které se tam dostávají do rukou eh, ISISu, ale nyní se ukážuje, ukazuje, že to jsou jiné zdroje a jiné země. Takové informace jsou klíčové, pokud chceme vytvořit efektivní uh, Eh, systém řízení malých a lehkých zbraní, který by skutečně ten problém řešil. Eh, tento projekt iTrace eh, podporuje implementaci z úmluvy o obchodování se zbraněmi tím, že napomáhá úřadům, které mají na starost dohled nad vývozem, aby bránili tomuto odklonu a v pomáhá jim také ve vyhodnocování rizik odklonu při vydávání vývozních licencí, což je velmi důležité stádium a, a při zajištění bezpečnosti program, akční program OSN k nelegálnímu obchodu s lehkými zbraněmi je z roku 2001 a tento program byl klíčovým krokem při v té, nastartování té práce směrem k bezpečnějšímu obchodování se zbraněmi. Je to jediný nástroj, který je mezinárodně závazný, univerzálně a má ko- konkrétní ustanovení, které se, která se týkají odpovědného obchodování se zbraněmi, červnu nás čeká velmi důležité eh, setkání či jednání, které se bude dotýkat právě těchto klíčových otázek obchodu s malými a lehkými eh, zbraněmi. 13 eh, května se čeká rozprava v v Radě bezpečnosti iniciovaná Litvou, eh, která se bude týkat malých a lehkých zbraní a chci Litvě za tuto aktivitu poděkovat. Já zde hovořím o různých mechanismech a nástrojích a budu se vědovat ještě té úmluvě a obchodu se zbraněmi. Uh, ale budu mluvit eh, ještě nejdříve předtím o evropských nástrojích 2005, strategie malých a lehkých zbraních, ale, zbraní, ale od, toho, eh, od té doby uplynulo hodně času, stalo se mnoho věcí a je třeba tento dokument eh, aktualizovat tak, abychom lépe zohlednili změny v našem okolí ta samotná úmluva o obchodování se zbraněmi, to je eh, jeden z nejzajímavějších eh, událostí, které se eh, týkají všech těchto úmluv, ať konvenčních zbraní nebo zbraní hromadného ničení. Tady došlo k dosažení koncenzu v tom textu a 24 prosince loňského roku vstoupila v účinnost. Evropský parlament podpořil velmi hlasitě přijetí této úmluvy o obchodování se zbraněmi a do dnešního dne je 130 států, které podepsali, podepsali a 67 ratifikovalo. Všechny členské státy eh, podepsali a 26 ratifikovalo. Je to skutečně velký úspěch ale nyní jsme v té klíčové, v tom klíčovém okamžiku, protože jde o implementaci této úmluvy. V srpnu eh, se na srpence připravuje první konference eh, eh, signatářů, která by měla rozhodnout eh, o některých klíčových věcech. Třeba, že je to možná poněkud nudné a technické, eh, tak je to velmi důležité, kde bude sekretariát, jak budou postupy fungovat. Není to nic zvlášť vzrušujícího, ale tato rozhodnutí budou klíčová pro to, abychom eh, nastavili budoucnost této úmluvy. A protože zatím neexistuje shoda na tom, kde by mělo být sídlo sekretariátu, vidíme, že se ten problém eh, stává političtějším, třeba, že by to mělo být velmi technické jednání o procesní stránce věci, o tom sídle a tak dále. A pokud nedojde k dosažení, Eh, v čele jednání stojí, stojí zde Trinidad a Tobago jako místa. Dalšími účastníky soutěže jsou Vídeň a Ženeva, kde vlastně v obou těchto místech je celá řada institucí v oblasti odzbrojení a eh, související s aktivitou OSN. A před tou konferencí či na samotné konferenci, konferenci očekáváme kompromisní dohodu dohodu politickou, která by mohla zabránit efektivní eh, implementaci. A ta efektivní implementace je přitom náš cíl. Eh, my eh, pracujeme s členskými státy, abychom podpořili diskuzi, aby došlo k tomu, že ta konference v srpnu bude skutečně efektivní. Snažíme se oslovit třetí země, třetí strany a podporujeme ty, které chtějí vybudovat vlastní právní rámec na implementaci a plnění. A naším cílem je skutečně to, aby se tato umluva stala univerzální, takže se snažíme tlačit na partnery, podporovat je v tom, aby ji zaváděli a snažíme se spolupracovat či pracovat s těmi uh, zeměmi, které ukazují zájem, ale nemají dostatečnou kapacitu na to, aby vytvořili vlastní vnitrostátní rámec. Máme pro ně podporu, je zde rozhodnutí eh, rady v rámci rozpočtu CFSP se všemi členskými státy, které směřuje Eh, na toto posilování kapacit eh, s cílem, aby se tato úmluva stala univerzálně platnou. Tím se dostávám k tématu nášlapných min, což je další téma, které možná není uh, už tak zajímavé, jak bývalo. Již vlastně byla, byla doba, kdy se zde ang, angažovala princezna eh, Diana, kterou jsme viděli v, s helmou a vestou, jak pomáhá v těchto aktivitách a jsou tady jiné věci, které jsou v centru pozornosti eh, médií, ale já sama se snažím toto téma stále oživovat a říkám, nevzdávej, nevzdávejme se v této věci, protože i tady jsou velké úspěchy. Bylo to hnutí, které začalo jako eh, hnutí neziskovek, vedlo k mezinárodnímu právnímu nástroji a vedlo k velkému pokroku po celém světě, ale musíme nepolevit v těchto úsilích, musíme eh, tlačit na vlády, aby eh, jednali v této věci. A mě se často ptají, proč nemá EU zvláštní financování na mm, nášlapné miny, proč těch aktivit není více. Je to někdy proto, že partnerské země sami, i když mají eh, tento problém, eh, nepracují v oblasti odstraňování nášlapných min, ale pokud by pracovali a nadále v tom pokračovali, tak to má velký dopad na lidské životy, eh, zlepšuje to přístup půdě, to znamená, že lidé mohou zlepšit i své životní situace. Evropská unie tedy nadále v této věci pracuje. Loni jsem byla na konferenci a summitu, eh, který eh, si připomínal výročí úmluvy z Otavy a jakým způsobem budeme dále postupovat. Byl přijat akční plán na následujících pět let, který se zaměřuje hlavně na implementaci toho, co již bylo přijato a byla přijata různá rozhodnutí na tomto summitu a byla přijata také politická deklarace. Nicméně ten hlavní eh, výstup, ta konference v Maputo a důvod, proč tam bylo tolik vysokých představitelů, to byl, důvod byl v tom, že je potřeba zachovat eh, to úsilí. EU a členské státy přispěly více než 500 miliony miliony eh, eur od poslední eh, revize této úmluvy. Takže členské státy dohromady a EU dávají dohromady třetinu finanční pomoci na eh, tuto aktivitu s tím, že EU je hlavním donátorem. Ten úspěch je v tom, že země jako třeba Afganistán, který byl Eh, nejvíce zaminovanou eh, zemí je, eh, představovalo to objem 78%, tam se dosáhlo velkých úspěchů. Je potřeba tlačit na tyto státy, jako je Afganistán, aby i tuto věc upřednostnili ve svých vnitrostátních programech. Já jsem říkala, že řeknu také pár slov k autonomním zbraním to je velmi sporné téma, sporná tematika. Není zde společné stanovisko EU, proměňuje se stanovisko, ale důvod, proč to chci zmínit, je, že chceme si připomenout, že se technika a technologie vyvíjejí a že e, zaměření na že náš, náš pohled na to musí držet krok s tím technologickým vývojem, abychom chápali, kam se ten vývoj ubírá, kam zaměřit uh, diskusy a jak tu diskusy vést. Uh, uh, co se, aby bylo jasné, co se myslí těmito autonomními zbraněmi v Ženevě probíhá v rámci úmluvy o konvenčních zbraňových systémech, diskuse o tom, co to je. A je to eh, téma velmi komplikované a diskuse velmi komplikovaná v tom smyslu, co je smysluplné v této věci činit, jaké jsou uh, jaká je předpovídatelnost, jaká jsou odpovědnosti za tyto zbraně. A já chci jenom připomenout, že to je nové a velmi komplikované téma. Tolik tedy k tématům, o kterých jsem chtěla hovořit. Velmi ráda řeknu také něco k chemickým zbraním a k situaci v Sýrii. Eh, já to řeknu velmi stručně. Všichni víte, že EU odsuzuje použití chemických zbraní v jakýchkoliv situacích, za jakýchkoliv okolností a eh, opakované informace a opakovaná obvinění i z nedávné doby o tom, že je využíván chlor jako zbraň v Syrii, Tyto informace se objevují opakovaně a jak na té politické úrovni, tak i v oblasti konkrétní podpory eh, jsme eh, podpořili zjišťovací misi která měla za úkol zjistit, zda všechna tato, tyto informace či obvinění z použití těchto zbraní jsou pravdivé. Tlačíme také na urychlení práce v oblasti mm, syrijského chemického programu, tak abychom měli úplnou jistotu, že tento syrský chemický program byl nezvratně pozastaven. Vzhledem k této velmi silné podpoře, kterou nabízíme OPCV. Možná je to již trošku starší eh, novinka, ale ta podpora byla v objemu 17 milion, která, milionů, což byla na, určeno na zničení chemických zbraní v té první fázi. A navíc k této podpoře, to bylo tedy skutečně zničení těch zbraní a je tady politická podpora tomuto úsilí, aby došlo k vyšetření těch eh, obvinění a podporujeme organizaci eh, na, eh, pro zákaz chemických zbraní, protože tato organizace má na starosti zprávu úmluvy o chemických zbraních. To je další úspěch. Je to jediný právní instrument, které mu se podařilo eliminovat celou kategorii zbraní hromadného eh, ničení. Takže tato naše podpora je nadále prioritou a na léta 15 až 16 počítáme v rozpočtu s 2,5 miliony eur na podporu eh, těch klíčových aktivit OPCV. Toto je otázka, která se Eh, objevila v minulosti. To je totiž otázka eh, reprezentace či zastoupení EU eh, e na OPC. Ve mm, vysoká představitelka má zájem posílit naší přítomnost tam, to znamená, že by tam byl permanentní zástupce EU, který tam nebyl v minulosti, to vítají členské státy, zejména malé členské státy, pro které ta e, zátěž, řekněme, předsednictví a dalších aktivit v EU je náročná a tyto malé státy chtějí uh, Eh, posílenou přítomnost ESVČ v této organizaci v, protichemickým zbraním, takže bylo rozhodnuto, že mm, vznikne v Hágu informační úřad, který kde v současné době sídlí delegace Evropského parlamentu a Evropské komise, takže tam bude i zástupce pro tuto úmluvu. Tolik tedy k těm chemickým zbraním a ráda budu reagovat na otázky. Eh, indeed. Děkuji mnohokrát. Ano, samozřejmě, ačkoliv eh, téma je eh, velmi důležité eh, a zajímavé, nezíská skutečně davy, kteří by o, které by o to měli zájem, ale naším úkolem je se tomu věnovat, hodnotit to, a rozhodovat o otázkách. Já si proto nyní vezmu slovo a Chci se vás zeptat na Bosnu a Hercegovinu, jaká je tam situace, kde jsou obrovské zásoby zbraní. A za druhé nám dělá starost ještě jedna záležitost, o tom také hovoříme, a to je původ těch malých zbraní. Zaznamenáváme situaci, kdy dochází k nárůstu nejenom nutně nelegálního obchodování, ale e, obchodování v oblastech konfliktu a tyto oblasti rostou prakticky všude e, v blízkém okolí hranic Evropské unie, jakým způsobem eh, vnímáte působení tam krátkodobě, co nástroj iTrace, jak se osvědčil? A jaké plány máte eh, pro posílení jeho operací a domníváte se, že bude možné eh, všechny oblasti eh, jim pokrýt. Já jsem naslouchala vašemu vystoupení eh, a zaujalo mě, že především podle monitorování původ zbraní je jiný, než se dříve soudilo ze strany veřejnosti. Především Eh, ze strany Spojených států amerických. Eh, nevadilo by vám, kdybyste nám k tomu dala nějaké vyjádření, protože my jsme vždycky říkali, to není z Ameriky, ale neurčujeme, jaké jsou další možnosti původu těchto zbraní. A ještě bych ráda vyzvala samozřejmě ostatní, aby kladli dotazy. No, Mr. Um, pan Zdrojevský, bardzo. Pan Zdrojevský, prosím, máte slovo. Před mnoha lety před mnoha lety jste zmiňovala, že jsme měli zásadní problém s našlapnými minami nebo různými druhy min A víme, že v Evropě je řada zemí, které se zavázaly eh, v určitém období zabývat touto problematikou. A zajímalo by mě, do jakého stupně se toto kontroluje. Tam se proto, že i z Evropy se miny dostávaly třeba do Afriky. Omlouvám se, já jsem neslyšela začátek otázky, neměla jsem nasazená sluchátka. Které země se to týkalo? Ano, zmiňovala jste eh, že země, že některé tyto miny eh, byly také nabí, namířeny do Afriky před pár lety a evropské státy slíbily, že tyto miny zničí eh, ty, které byly uloženy v zemi a ne, eh, nepoužity dlouhodobě. Eh, můžeme tento proces mít pod kontrolou? Děkuji, ještě dáme další prostor pro dotazy. Thank you very much. Um, I'll start with Bosnia. Já začnu Bosnou. Jsem ráda za tu otázku, protože opravdu to je jedna ze zemí, kde jsem během války strávila hodně času. A zaznamenali jsme tam poměrně zásadní problém. OBSE eh, v Bosně vedla úsilí pro odminování a EUFOI pod podporuje samozřejmě. Z toho vyvstává řada otázek. Jednak nestabilní munice, kterou je nutné zničit, a pak také velké přebytky. Bohužel nebyl dosažen tak rychlý pokrok, jak bychom si byli přáli. A možná to není jediná oblast, kde pokrok nebyl tak rychlý, ale samozřejmě i nadále investujeme. Zmiňovali jsme například program Clearinghouse, který se jmenuje CISAC a který i nadále je v regionu přítomen. To je jeden z kontaktů, kde bude potřeba více času na to, abychom dosáhli kýžených výsledků. Pokud jde o iTrace, eh, ještě jednou zdůrazňuji, že teprve brzy je možná předčasné o tom hovořit. Eh, Projekt zatím neběží příliš dlouho, ale úvodní hodnocení vycházejí velmi pozitivně reakce a odpovědi, eh, které od členských států dostáváme, také od našich partnerů, jsou velmi pozitivní. Já vím, že někde mám také přesný počet případů, které zatím byly díky tomu vyšetřeny, případně počty zjištěných zbraní, nebo tam, kde se to stále zkoumá, já vám ta čísla dohledám, ale jde především o to, ano, Klara, vedoucí divize pro nešíření eh, zbraní a kontrolu odzbrojení, odzbrojení mi pomohla kolegyně před rokem byl tento systém uveden do provozu a od té doby zdokumentoval zhruba 100 tisíc zbraní, munice a souvisejícího materiálu v 18 zemích, v 18 zemích konfliktu, což je více, než dokázal jakýkoliv nástroj nebo program s podobným cílem který se zaměřoval na nelegální obchodování se zbraněmi a zároveň je tento systém velice obezřetný, takový požadavek na vystupování je vydán jenom tehdy, pokud má informace ověřené ze spolehlivých zdrojů. Není to tedy pouze na základě domněnky nebo pouhého podezření. Uh, Ehm, ehm, když se podíváme na ty úvodní výsledky a také eh, na základě informací, které jsou dostupné, ty jsou dostupné mimochodem na veřejně přístupné webové stránce, lze ten problém skutečně identifikovat, lze přijmout opatření. V tomto smyslu jsme začali s členskými státy, které si přejí zvážit rozšíření projektu iTrace do druhé fáze jednáte. My jsme my se domníváme, že by to bylo pozitivní, zatím to vypadá, že členské státy o to zájem mají, mohla by to být diskuse, která na základě toho může v nadcházejících měsících proběhnout. Také jste se ptali, které země odpovídají za většinu z této diverze. Nepřekvapí vás, že je to řada afrických zemích. Já tady nemám před sebou přesný seznam, ale jenom po paměti je to Sudán, ten je na špici Středoafrická republika, která mimochodem tímto ukazuje něco, co už víme, je to, jsou to země postižené konfliktem, nebo jsou to země, které jsou zdrojem bezpečnostních problémů, které, kde probíhá občanská válka, eh, nebo nějaké zásadní problémy, které se dotýkají nejenom jich, ale také naší bezpečnosti. A další státy, které se tam objevují na tom seznamu, eh, pobřeží slovo, slonoviny, Demokratická republika Kongo, Mali, Čad a další. A otázka min, které směřují do Afriky. Nejsem si zcela jistá, eh, zda jste tím odkazoval na nějaké přesuny min z poslední doby. Nevím přesně na co jste narážel, ale z informací, které máme, většina těch skladů min v Africe byla již zničena. Ty zásoby min v Africe, to je eh, jejich zničení, jedna, to je jeden z příběhů pokroku, když ne přímo úspěchu. Ehm, bylo dosaženo významného pokroku právě eh, v likvidaci těchto zásob min. Ale pak samozřejmě jsou minová pole, která ještě nebyla vyčištěna v mnoha zemích. Angola například. To je další země, kde jsem také žila a s těmi minami jsem tam měla osobní zkušenost. Zim, jsou tam i nadále Zimbabve a některé země, kde je stále obrovská potřeba. A to je něco, o čem hovoříme s odborníky na dané regiony, eh, o tom, jak bychom mohli i nadále podpořit úsilí na odminování eh, těchto minových polí. Ano. Eh, možná tady Eh, došlo k určitému nedorozumění. Eh, na samotném počátku otázky. Eh, možná chcete svoji otázku ještě jednou zpřesnit? Ano, děkuji za tuto příležitost, protože moje otázka vycházela z, mých zkušeností já jsem působil v polském parlamentu jako předseda výboru eh, národní obrany a před zhruba deseti lety evropské eh, státy slíbily, že zničí miny proto, aby zabránili eh, nežádoucímu nelegálnímu obchodu s minami, který směřoval do Afriky. A k tomu se eh, podepsali také ne, neevropské státy. Proto je důležité, abychom tedy také ukázali na nějaký úspěch v tom, že objem min, který přechází do Afriky, se buď snížil nebo se alespoň zmrazil. Ale moje otázka se týká ještě něčeho jiného. Kontrolované ničení min ve světě v zemích, které byly u vzniku eh, toho, těch minových útoků. By mě zajímalo, zda jsme skutečně eh, schopni tu eh, likvidaci zajistit. Ano, to eh, také byla jedna z otázek, kterou jsem během působení v Polském parlamentu kladla. Týká se to ratifikace Otavské umluvy eh, ze strany Polska. A během tohoto procesu samozřejmě vyvstala na povrch otázka využití těch min a další hm, tedy hlavním cílem otázky pana kolegy bylo, jak tedy využít nebo zabránit využívání těchto min. Jak jsem už zmínila, z hlediska ničení zásob min došlo k obrovskému pokroku. Prakticky všechny zásoby min v Africe byly zničeny. Co se e, týká obchodu s minami, to je něco, co e, bylo zakotveno v Otavské umluvě tak e, mohu říci, že si alespoň nejsme vědomi, že by probíhal nějaký obchod s minami, alespoň podle našich vědomostí. Je to součástí toho úspěchu, kterého Otavská umluva dosáhla. jsou hlavní klíčové prvky. A samozřejmě mm, ještě zůstávají zbývající minová pole nebo v těch zemích, kde eh, nebyla dokončena likvidace mil, některé, min. Některé země si požádali o prodloužení období, během něhož musí dokončit likvidaci min. A kdykoliv eh, země požádají o pomoc s postupem likvidace Eh, odminování, tedy tak eh, zcela jistě se jim taková asistence nabízí. Eh, já bych ráda zmínila problematiku Ukrajiny, tedy jakým způsobem opět zajistit hranice těch Eh, zemí, jakým způsobem postupovat při porušení cílů dohody z Minsku. Probíhají velké boje v okolí Mariupolu a to je velmi nebezpečné. A také si uvědomujeme, a říká nám to ukrajinská vláda, že Ukrajina byla takovým hřištěm, testovacím územím pro testování sofistikovaných ruských zbraní. Co si myslíte o možnosti eh, kontrolovat tento tok zbraní? Jaký je tedy jaká je možnost, že budete dohlížet na situaci právě tam a jakým způsobem nebo jakou možnost vidíte, že byste se mohli spolehat na monitorování. Vím, že monitorovací mise SOBS funguje aktivně, ale my jsme hovořili o tom, že je nutné to posílit, nabídnout dodatečnou podporu OBS pro monitorování, abychom zabránili přílivu zbraní na ukrajinské území. Chcete se k tomu nějak vyjádřit? Budeme teď, pane Schaffhausere, postupovat otázka po otázce. Nyní dám prostor pro eh, odpověď a pak vám dám slovo. Já myslím k Ukrajině, jak jste zmínila, eh, podporujeme úlohu OBSE zajišťování monitorovací mise a to je hlavní kanál, kde je velký důraz kladen na dodržování Minské dohody. A samozřejmě to eh, musí mít politické řešení. A Evropská Evropská unie i nadále podporuje veškerá úsilí vedoucí k účinnému uplatňování dohody z Minsku. Padly také specifické požadavky ze strany Ukrajiny, které jsme sice e, zvažovali, ale nepadlo žádné rozhodnutí z hlediska další civilní podpory ehm, já si myslím, že předčasné Eh, se eh, zatím k tomu vyjadřovat, eh, ale mohu si to jenom ujasnit, prosím. Já jsem odkazovala na viditelné rozpravy Eh, které probíhají. My si uvědomujeme, o co Ukrajina žádá, ale také zvažujeme možnost posílit monitorovací schopnosti OBSE. než eh, poté, co vyslali delegaci na Ukrajinu, měli pocit, že by to pravděpodobně eh, bylo eh, neuskutečnitelné. Vy jste si také přála nějaké vyjádření k tomuto tématu ehm, a Zajímalo by mě, zda vnímáte tuto záležitost také jako nezbytnou, aby došlo k posílení OBSE v monitorovací kapacitě. Evropská unie OBSE nabídla poskytnutí podpory pro tuto monitorovací misi a my jsme samozřejmě připraveni nabídnout všechnu pomoc, kterou si OBSE může přát. A jak víte, požádali, již jsme poskytli eh, pomoc, jako například obrněná voz, vozidla, satelitní systémy. Eh, ta podpora probíhá i nadále a eh, zcela jistě může dojít tedy i k navýšení podpory finanční prostředky byly poskytnuty ze strany EU také pro odminování, to je důležité téma, a také e, likvidaci zásob min. To je něco, k čemu existuje orgán, je to organizace NATO NSPA, Probíhají diskuse s ukrajinskou vládou eh, o pokračování těchto aktivit a to je samozřejmě taky součást toho balíčku eh, podpora aktivit, které EU má eh, v situaci na Ukrajině. Je to široký soubor nástrojů, myslím, že není nutné jej výjmenovávat. Ehm, a vyjmenovávat celou řadu podpor, kterou EU nabízí. Pan Schaffhauser. Děkuji vám. To není otázka. Eh, v Doně, co se týče Doněcku, tak vám mohu říci, že právě ty miny namířené proti lidem, které zabíjí děti, používá právě Kijev a proto chci říci, že byste se neměla příliš zaměřovat jenom na to, co působí rusové, ale eh, eh, právě kijevská vláda eh, se obrací proti vlastním obyvatelům a to navíc s takovými zbraněmi, které Ženevská úmluva zakazuje. Já jsem dokonce měl příležitost navštívit děti, které přišly v důsledku použití těchto min o končetiny a k Minské dohodě. Musíme být přesní. Vy to jistě víte. Plné uznání hranic Ukrajiny je absolutní zásadou, ale realizace Minské dohody může probíhat, ale při, zatímco kievská vláda začala vyjednávat s lokálními vládami Doněcku, Donetské a Luganské oblasti, kde probíhá proces decentralizace. V současné době takové rozhovory kijevská vláda nezahájila a všichni vládní pozorovatele i z OBSE se na tom shodnou. Kijevská vláda také nejedná proti, e, nejedná v souladu s Minskou dohodou, e, dokonce nezahájila proces vyjednávání s místními e, úřady v Doněcku a Luhansku roku. Děkuji, pane Schaffhauser. Já vám uh, rozumím v tom, že uh, obsahem. Obsah Minské dohody není tématem dnešního zasedání. My zde hovoříme o monitorování toku zbraní a téma je nešíření zbraní a téma je také odzbrojení. Zcela jistě Odkazujete také na použití min, to bylo na místě, ale prosím, držte se vyhraženého tématu našeho zasedání. Eh, budeme chtít také hovořit o systému iTrace. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Madame, yes, please. Prosím. Mrs. Jeanine, would you like to, to refer to this? As is... Paní Žiny, chcete se k tomu prosím vyjádřit? Já beru na vědomí to vystoupení, ale chci říci tolik, že jsme neviděli žádnou ověřenou zprávu, která by poskytla všechny informace, co se týká eh, užití min ze strany kjevské vlády. Eh, to, to, co slyším od vás, eh, nejsou potvrzené informace. My jsme žádné informace v tomto smyslu nedostali. Thank you. Uh, ladies and... Děkuji vám, dámy a pánové. Domnívám se, že tuto část naší schůze jsme ukončili. Chtěla bych poděkovat paní ženy za velice komplexní a mimořádně zajímavé informace. Ta bohužel také schůze našeho výboru se koná paralelně s schůzemi jiných důležitých výborů, proto nebyla účast tak velká, jak jsme očekávali. Přesto vám děkuji za vaši účast, za skvělou výměnu názorů a ve 4.30 k nám přijde nový výkonný ředitel Evropské Evropské obrané agentury, pan Domek. Prosím, dostavte se na tuto dobu. Budeme pokračovat v 16.30. Já bych nyní chtěla poděkovat paní Žiný a paní Gáslen, která byla již s námi v minulosti informovala nás o dění v rámci ESVČ. Děkuji vám.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 Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Já bych chtěla mezi námi uvítat pana Jorgeho Domega, výkonného ředitele Evropské obrané agentury. Právě jsem se od něj dozvěděla, že dnes je to je již jeho druhá návštěva parlamentu, že dnes ráno se zúčastnil snídaně, kterou organizoval pan Gáler a e, také tam, by, tam se diskutovalo o podobných či stejných tématech. A my víme, že toto téma, které máme na programu, je mimořádně důležité před eh, červnovou radou, před červnovým zasedáním rady. Toto téma za, zabývá evropskými obranými kapacitami a jejich aktuálním stavem. Zajisté stejné téma budou také probírat ministři obrany. A nyní poprvé v průběhu zasedání našeho podvýboru nás právě také navštívil pan Domek, výkonný ředitel Evropské obrané agentury a tímto mu dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně vážené dámy, vážení pánové, poslanci Evropského parlamentu. Děkuji vám za dnešní pozvání do vašeho výboru a rád také přednesu svou první prezentaci ve vašem výboru ve funkci výkonného ředitele Evropské obrané agentury. Já jsem ve své funkci navštívil hlavní města členských států, které jsou členy obrané agentury a tam jsme se zabývali tématy, které budou diskutovány na červnovém zasedání rady. A já bych dnes také si rád vyměnil, výměny na to, vyměnil názory na toto téma s vámi. Já se dnes zaměřím na tři hlavní témata moje představa o roli agentury v budoucnosti, příprava červnového zasedání Evropské rady a potom také aktualizace programu EDA. Jaká je moje představa o budoucí ro- roli rady? Já se zaměřím na tři hlavní směry. Za prvé se domnívám, že EDA je motorem a také se zaměřuje na ambice členských států. My chceme, aby naše členské státy rozvíjely kapacity a oni by se také měli zaměřit na strukturování kapacit, tak, aby vznikly kapacity, které umožní členským státům dále prohloubit integraci v obranných kapacitách. My také se hodláme zaměřit na výcvikové a vzdělávací aktivity. Naším cílem není, aby se organizovala cvičení perze, ale tato cvičení mají posílit stávající kapacity. Dobré příklady najdeme například ve cvičení vrtulníků, kde 12 tisíc vojáků a zaměstnanců také e, se vzdělává. Toto jsou e, členové obraných sil, kteří se setkávají eh, v, různých místech. A v momentě, kdy se takto združí síly, pak můžeme také snížit náklady na tato cvičení. A potom také podpora průmyslu. A my hodláme stimulovat výzkum v obraně EDA není pouze výmluvou pro na místo akce. My bychom měli posílit výzkumné aktivity. Také je důležité, aby Evropa zachovala strategickou autonomii. Jestliže nebudeme reagovat, potom naše pra... výzkumná Eh, základna se zníží a my se staneme pouze kontinentem dodavatelů a to nás to bude na, nás přijde draho. A také nesmíme zapomínat na to, že zadavatele zakázek jsou také v Evropě proto, protože eh, dodávají do MOD. A také eh, dodávají tedy dodávky pro ministerstva obrany. Eh, přidaná hodnota agentury je jasná. My můžeme především se zaměřit na posílení kapacit a také můžeme umožnit přístup k evropským fondům a můžeme se také zaměřit na malé a střední podniky a jejich růst. Agentura také podporuje členské státy tak, aby byly v souladu s evropskými směrnicemi, například směrnicí o veřejných zakázkách. Také agentura zajišťuje, aby například eh, evropské nebe bylo zachováno, což je skvělý příklad. Cíl kdy v oblasti Cezar je e, to, aby evropské obrané jednotky měly přístup k jednotnému nebi ve, při cvičeních. A je také cílem agentury e, zabezpečit přístup e, vojenským jednotkám na, e, do různých lokalit. Jestliže toto bude zabezpečeno, tak budeme moci také zapojit dálkově řízené stroje a letadla do celkového provozu. A pokud se týče červnové rady, tak já doufám, že tentokrát se budeme zabývat více obranou než v roce 2013. Máme tady celou řadu témat. Evropská rada nemůže pouze dělat monitoring. My musíme uplatňovat vliv a musíme se také zabývat evropskou obranou strategií. Strategie jako taková však není dostatečná. My potřebujeme jasné nápady, roadmaps a také programy. Tak abychom řešili otázku stárnoucího materiálu v členských státech, tak musíme také zvětšit investice do obrany. My také musíme lépe vynakládat naše finanční prostředky. Proto chci v červnu aby se eh, se například eh, vydávalo 20% na veřejné zakázky, 2% eh, půjdou na výzkum a také další procenta půjdou na eh, další výzkum, který se bude dělat ve vzájemné koordinaci. A my se musíme zaměřit na výsledky, na programy. Máme celou řadu nedostatků, které můžeme například také řešit jako schopnost údržby a potom také je to otázka obrany, například eh, s raketami a my však musíme se zaměřit na klíčové priority. Jestliže se nebudeme dívat na tyto nedostatky společně, to jsou nedostatky, to jsou deficity, na kterých jsme se shodli pak tyto eh, deficity se eventuálně nebudou řešit na evropské úrovni, ale na národní úrovni a to by bylo škodlivé pro všechny aktéry, jak na národní, tak na evropské úrovni. Podpora průmyslu. Já také se chci vyjářit k, výz, eh, k důležitosti výzkumu potřebujeme průmysl, protože nemůžeme mít Eh, dobré programy bez společné evropské obrané základny, která bude konkurenceschopná. Právě proto potřebujeme komplexní evropský přístup a to zahrnuje také vhodné prostředí pro rozvoj fiskálních pobítek musíme identifikovat finanční možnosti pro výzkum a vývoj. Je také na čase, abychom eh, se zaměřili na klíčové aktivity a také, abychom stanovili priority pro sektor. Specifické akce a projekty musí dát šanci všem dodavatelům a tady také odkazuji na malé a střední podniky, které jsou nositelem inovace a růstu. My pokud nesnížíme, nezvýšíme snížené prostředky v oblasti vývoje a výzkumu, pak to bude pouze na naši škodu protože potom by mohlo dojít také k tomu, že některé podniky odejdou z Evropy a proto bych vám chtěl dát konkrétní příklad. A a to je munice, která se vyrábí v Evropě, tak ta tady musí být také zachována. Co musíme proto udělat? My musíme stimulovat rozvoj a výzkum, musíme také posílit investice do obraného výzkumu a to především ve vzájemné spolupráci. A musíme také se zaměřit na výzkum možností eh, prostředků dvojího využití. Je tady také otázka výzkumu především na evropské úrovni. Proto musíme zabezpečit eh, zásadní podporu tomuto výzkumu na Černové radě. Příprava však nemá být eh, pouze náhra, náhradou za národní výzkum. Pre, přípravné akce se musí také napojit na e, stav kapacit, musíme se vyhnout duplikacím a musíme se zaměřit na skutečné priority evropské obrany. Pokud se týče zprávy, pak musíme brát v potaz mezivládní charakter e, spolupráce v obraně. Evropský parlament eh, poskytl pobídky, eh, například formou různých návrhů projektů. Eh, pilotní projekt 2015 a 2016 bude důležitým testem pro další postup. A nyní se chci vyjádřit k pobítkám. Musíme být upřímní. V době úspor je velice těžké, aby se členské státy zavázaly k navýšení obranných rozpočtů. My v současné době se musíme zaměřit na lepší vydávání nákladů, protože Eh, jestliže se eh, zaměříme pouze na krátkodobé cíle a nebudeme sledovat dlouhodobé cíle za 10 až 15 let, pak poškodíme naše dlouhodobé zájmy i a to jak EU, tak i našeho obraného průmyslu. To se týká především zemí ve střední a východní Evropě. Tyto země by se měly zapojit do střednědobých a také dlouhodobých programů. Přesto musíme předkládat pobídky. EDA také dostala mandát dát v roce 2013, tak aby tyto pobídky předložila ve fiskální oblasti jsme dostali určité výjimky pro financování. Týká se to například určitých lokalit v Rakousku. A také hodláme vytvořit fond pro obraný sektor. Tento fond by mohl umožnit členským státům zahájit kooperativní programy, jestliže by neměli dostatek vlastních rozpočtových prostředků. Z těchto pobídek by se mohly také financovat uh, Eh, další projekty a my také jsme v diskusi s Evropskou investiční bankou eh, o prostředcích dvojího využití. A pak je tady také zabezpečení dodávek. Je důležité, aby naše vojenské jednotky měly zabezpečeny dodávky. EDA plně pracuje, spolupracuje s členskými státy e, na přípravě návrhu pro Červnovou radu. To se týká oblastí jako posílení důvěry mezi členskými státy a také zabezpečení e, přístupu k zásadním technologiím, řešení e, krátkodobých deficitů v členských státech a posílení zabezpečení dodávek v našich programech. Ah. Navíc eh, naše cestovní mapa by měla odrážet stávající mechanismy, jako je eh, rámcová dohoda o dodávání, o dodávkách a dále dokument o prioritizaci, který by měl být plně využit. Na regulatorní úrovni členské státy zdůraznily, že již není třeba přijímat nová, eh, eh, nové, nové předpisy a že jde hlavně o plnění dvou směrnic, jednak eh, nákupy v oblasti obrany a intrakomunitární transfery. EDA bude překládat 18. května tyto návrhy ministrům. Při přípravě na radu v červnu chceme plně doplňovat na eh, to a to v souladu se závěry, prosincovými závěry rady, které obsahují právě křížové odkazy na jednotlivá témata. Třetí bod aktu, eh, aktualizace klíčových kompetencí Tyto programy dobře eh, pokračují v souladu s cestovní eh, mapou eh, doplňování paliva za letu. Tady je cílovým datem rok 2020 pod vedením Nizozemská Airbus splňuje klíčové požadavky, jak co do dovedností a e, ostatní členské státy se mají přidat k této iniciativě. Je třeba najít synergie s podobnými e, e, s podobným vybavením v Evropě, jako je Spojené království a Francie. EDA také navrhuje, aby členské státy získali tyto technologie k doplňování paliva za letu. A400M provozovatelé, kteří mají takovou technologii, by mohli eh, tímto plnit cíle EU a NATO. Eh, lety, které jsou ve střední letové výšce, letadla ve střední letové výšce by mohly toto plnit eh, a podílí se na tom Francie a Německo, které využívají eh, eh, využívají práci EDA, jde tady o certifikaci, harmonizaci, licencování, výcvik posádek a vyhodnocení takové přidané hodnoty. Studie proveditelnosti bude zahájena v roce 2015 a EDA zapojuje další možné partnery, aby byla zaručena nebo zajištěna životnost tohoto projektu. Je třeba zachovat evropský rozměr. Eh, integrace eh, řízení letového eh, provozu. Tady jsou synergie s komisí, s Evropskou agenturou pro bezpečnost letového provozu a Evropskou vesmírnou agenturou. SATCOM to je budoucí eh, podoba satelitní eh, komunikace pod vedením Španělska s cílem 2025 eh, a členským státům jsou navrhovány různé možnosti. EDA zahájí studii proveditelnosti v roce 2015 a to ve spolupráci s dalšími agenturami kybernetické otázky, což je čtvrtá a poslední z těch eh, eh, oblastí, které je třeba rozvíjet. Eh, EDA se podílí na oblasti, v oblasti vzdělávání a výcviku lidského potenciálu, potenciálu a technologií. Je třeba vytvořit celé balíčky kybernetické bezpečnosti a reakce v případě ke kybernetických ohrožení. V tím souvisí vývoj nových technologií. Bude je třeba vytvořit jednotný eh, rámec pro spolupráci, protože ta citlivá povaha kybernetického kybernetických otázek by neměla zpomalit práci na evropské úrovni. A poslední podpora e, operacím. Máme zvláštní oddělení, které se věnuje podporu e, operacím, podpoře operacím a které nabízí tuto podporu velitelům jednotlivých operací. To se použilo v něk- Eh, v operacích eh, Larisa a také v rámci mise na Mali. EDA společně s centrem v Talinu pro kybernetickou excelenci eh, organizuje semináře o kybernetické problematice. Larisa mm, je program, který také byl svědkem Eh, zavedení softwaru HR a EDA se podílí také na programu vzdělávání na Mali. EDA eh, e podpor, nabízí podporu eh, dodavatelům, pokud jsou některé kompetence v nedostatečné, může napomáhat při jejich rozvíjení cestou subdo zadavatelů. Jde to o e, usnadnění složitých e, a dlouhých výběrových záře, e, řízení pro konkrétní složité operace. Děkuji, tím jsem vyčerpala svoji prezentaci a těším se na vaše otázky. Děkuji. Pane Domek, a nyní zahajuji, dávám prostor na diskusi. Pan Galer, děkuji. Děkuji za prezentaci. Já bych si přál, aby mm, to, co zde ambiciozně prezentujete, rezonovalo také ve stejné ambici v českých e, členských států. EDA je, nabízí své služby členským státům a pokud jste tedy Eh, organizace, která má umožnit a být prostředníkem pro tyto ambice členských států, tak by to členské státy měly využít z politického hlediska. Zcela sdílím váš eh, názor, že ten nadcházející summit by se měl věnovat více obraně, neměl by se omezit jenom na eh, čistou inventuru. A to vás cituji, protože na rozdíl od poslední posledního summitu z prosince 2013 globální scéna bezpečnostní zcela proměnila a nemůžeme si dovolit opakovat to, co jsme vlastně jenom říkali minule, znovu provádět inventuru eh, toho, co ministři řeknou. Takže bych vyzýval naše představitele vlád a států, aby byli stejně ambiciozní jako vaše agentura a aby využívali to, co máme k dispozici a aby chápali a přijímali tu skutečnost, že pouze dohromady, pouze jednotně jsme schopni eh, řešit ty problémy a výzvy, které nás čekají. A to i finančně Eh, mm, je tady celá řada věcí, které jsou nezbytné. Eh, vy jste zmiňoval ty konkrétní čtyři úkoly, které byly vytýčeny minule. Já mm, si kladu otázku, a je to otázka, kterou musíme vznášet na vnitrostátní eh, úrovni, a vyvíjet tlak na naše vlády. Nicméně kladu si otázku, eh, kde, kam bychom měli napřít naše úsilí a ten, kde bychom měli vyvíjet ten tlak. Vy jste zmiňoval uh, přípravnou uh, akci pro využívání uh, uh, IT a uh, výzkum a vývoje. Mm, oblasti a totiž eh, to jsou věci, které by neměly však eh, nahradit nebo by měly být obcházeny kvůli nízkým národním rozpočtům na výzkum a eh, vývoj, který by měli plnit tu dvouprocentní hranici a myslím si, že bychom měli že by členské státy neměly ty evropské programy vnímat jako náhradu těch vlastních programů a tudíž snižovat rozpočty. Komu, na koho bychom měli tlačit, kromě vnitrostátních parlamentů? Bylo by žádoucí, vy jste navštívil již eh, všechny členské státy mm, a ty státy, které co nejvíce zaostávají v této věci. Možná bychom, jsme měli, bychom by se měli zaměřit na ně, všem nevím, zda jste na to připraven, nicméně myslím si, že eh, je nezbytné předat to eh, sdělení, které vychází od vás a od těch jednotlivých zpráv, zpráva Dan eh, Žana, Kukanova zpráva, ta rentová zpráva, ta poslední, která se týká financování, všechny tyto věci by měly být zohledněny. Rád bych vám pogratuloval eh, té úrovni přípravy na setkání s ministry obrany. Vy jste odvedl práci, našel jste ty věci, které je třeba řešit a nyní je na nás, abychom dále vyvíjeli tlak, eh, který by směřoval k nějakým výsledkům, eh, které by zohlednily ty podpory, eh, potřeby, které je třeba splnit. Děkuji pana Galerovi, pan Kůzo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Domku, mám několik otázků, otázek týkající se například programu doplňování paliva ve vzduchu. O tom již se hovořilo před několika lety, ale eh, termín u a čtyřstovky měl být jiný. A potom ještě je tady kybernetická ochrana. Některé vlády již mají údajně simulátory pro kybernetické války, potom e DAS, tady jsem to pochopil, že EDA také spolupracuje s Izraelem. Je tomu tak, nebo jak vypadá tato spolupráce? Je to v oblasti technologie? a nebo jak tomu máme rozumět. Děkuji. Děkuji vám. Já bych také ráda položila otázku dnes dopoledne jsme měli velice dva zajímavé eh, workshopy. Za prvé to bylo slyšení zabývající se výzkumných programů v oblasti bezpečnosti. Někteří Někteří poslanci naznačili, že dochází ke snižování rozpočtu na výzkum e, také v rámci horizontu 2020 v důsledku Junkrova plánu. Jak byste se k tomu vyjádřil? E, předpokládáte nějaké potíže? V současné době jsme byli informováni, o situaci a vlastně tento program byl iniciativou Evropského parlamentu. A nyní má docházet ke škrtům v oblasti rozpočtu pro výzkum. A potom se to týká především výzkumu zaměřeného na bezpečnost a obranu. A tyto škrty jsou nejvíce viditelné. Prosím, vyjádřete se k tomu také. A za druhé se také konal workshop o združování a sdílení zdrojů. A zdá se, že máme slibné projekty před sebou na stole, ale pravděpodobně je to není ten nejlepší vývoj, zatím to nepokračuje tak dobře, jak jsme si představovali. Dovedete si představit, že by to postupovalo efektivněji? A za třetí, na naší schůzi před několika týdny jsme zmínili takzvané administrativní dohody mezi EDA a některými člen, nečlenskými státy. Vyjádřete se prosím také k této záležitosti. A také bych se chtěla zeptat na situaci Turecka. To znamená jak vidíte spolupráci Turecka s EDA. Já tedy požádám odpovědi pana Domka a možná, že posléze bude ještě jedno kolo otázek. Thank you, Madam Chairperson. Děkuji vám, paní předsedkyně. A Děkuji také za připomínky a otázky panu Galerovi. Já bych rád osobně poděkoval. Ehm, já jsem sledoval eh, práci agentury v případě přípravy na ehm, radu a summit. Ehm, pokud eh, se budu věnovat specifické eh, otázce RT, tak eh, samozřejmě eh, v rozpočtu pro obranu eh, je důležitá spolupráce a ta spolupráce nebyla pravidlem zatím. Pravidlem byl opak. Spolupráce poklesla. Výzkum a technologie je nyní na pouhých 8%, pokleslo o 7% za 8 let. To je skutečně znepokojivé. A to je také něco, na čem jsem velmi trval. Já jsem to také uvedl ve svých úvodních poznámkách vzhledem k velikosti agentury a našim lidským zdrojům a jakým způsobem se tedy pracuje agentura, musí Eh, věnovat pozornost převážně průmyslovým otázkám, tedy aspektům výzkumu a technologie, RAT tedy v angličtině. A je to tedy hlavní cesta ku předu pro to, aby byla jasná obrana, abychom byli konkurenceschopní nejenom z hlediska vývozu, ale také interně, abychom dokázali udržet eh, spolehlivou eh, obranu, abychom byli dobrým obranným a bezpečnostním dodavatelem. To pro Evropu zůstává relevantní. Při návštěvách různých zemí, nebudu jmenovat žádnou z těchto zemí, protože moje hlavní misí je sbírat eh, názory a upřímně si pohovořit s zástupci různých zemí, ale tam jsou věci, které mě trochu dělají starosti. Například najdeme země, kde ministerstva obrany po dlouhou dobu vnímali vztah eh, s obraným průmyslem jako něco, co by mělo být ponecháno stranou, abychom se vyhnuli konfliktu zájmu například, aniž bychom se tedy zajímali o to, eh, zda je náš obraný průmysl konkurenceschopný a zda tedy výzkum a technologie jsou důležité nejenom pro průmysl jako takový, ale také pro obranu. A vidím naštěstí, že některé státy měly tu politiku nevšímat si obraného průmyslu, teď svůj trend obracejí a začínají se věnovat obranému průmyslu, protože to vnímají jako důležité. A co je ještě důležitější, eh, chtějí eh, tedy pomoci zapojit se do výzkumu a technologií. A další důležitá věc je mm, eh, další vývoj, který bych rád podtrhl, a já už jsem to zmínil, je to nárůst obraných rozpočtů úsilí navíc, které řada zemí vyvíjí v novém bezpečnostním prostředí, by se mělo promítnout do úsilí v oblasti výzkumu a technologií. A někdy tomu tak nebývá, mm, protože právě ty nedostatky, které si žádají o nápravu, jsou příliš neodkladné na to, abychom eh, mohli čekat, proto se vezme takové řešení, které se přímo nabízí Ehm, hotové řešení, anebo nějaká eh, rychlá náprava, tedy spolupráce se systémy, které se produkují. To je spíše krátkodobé řešení ale řešení výzkumu a technologií to je něco, čemu se musíme věnovat nyní a to nebylo zatím pravidlem. A nyní, když máme v některých z těchto zemích právě v souvislosti se současnou bezpečnostní situací peníze navíc, tak tuto příležitost si nesmíme nechat proklouznout mezi prsty. Co tedy dělat? Řeknu vám, jaké přípravné kroky připravujeme. Ehm, tedy pro dva mechanismy, které jsou připraveny pro workshopy, které připravujeme s agenturou a také pro skupinu osobností. Zvláštní pozornost věnujeme hodnotě, kterou bude mít tento nástroj, eh, aby mohl případně změnit situaci pro evropskou technologii a výzkum, které jsou orientované na branu. To by ale nemuselo znamenat nutně snížení rozpočtu jednotlivých zemí. Znamená to, že se musíme v projektech zaměřit na evropskou přidanou hodnotu, tedy projekty s evropskou eh, přidanou hodnotu, projekty, které mají smysl na evropské úrovni. Na to bychom se měli zaměřit a to bych rád zdůraznil. A dovolím si ještě odpovědět Ehm, na další tři otázky, tedy eh, tankování ve vzduchu a programy související. Pokud se zaměříte na projekt MRTT, který vede Nizozemsko, tak víte, že tyto schopnosti jsme schopni zajistit do roku 2020 a to bude také výrazně záviset na tom, zda se budeme zaměřovat na tři, čtyři letadla, kde to předpokládáme, anebo zda tam bude více účastnících se států. Ehm, pokud by tomu tak bylo, tak se můžeme sejít, setkat s tím, že počty letadel také vzrostou a také to může e, znamenat určitou změnu, ale do roku 2020, jak tomu je nyní, bychom mohli předpokládat toto posílení a e, kyberobrana. Tam jsme udělali, co můžeme ve zvyšování povědomí a v, ve školení, ale nastal čas udělat více. E, komplexnost projektu kyberobrany znamená, že to není vždycky v kompetenci e, ministerstev obrany v každém státě. Ale co je podstatné, je citlivá povaha těchto schopností. Ale samotný fakt, že po, že, kterému se potřebujeme věnovat, tedy musíme se věnovat těm tématům, které vidíme z hlediska hybridního eh, vedení války, eh, hybridních zbraní, pokud by e, toto mělo přinést specifické strategie, musíme také zajistit, abychom měli programy, které neponechají mezeru, e, která by se mezi členskými státy Evropské unie rozšiřovala. Airbusu, ne, Airbusu nemáme žádnou spolupráci s Izraelem. Vím, že máme několik oblastí eh, práce, ale to jsem zmínil ve svém úvodním projevu a myslím si, že ani dobře nevíme mm, eh, mnoho, ale víme, že Izrael patří k zemím eh, s vedoucími technologiemi, ale nemáme žádnou specifickou technologii u těchto vzdáleněch řízených vzdušných systémů. A pak otázka eh, vás, paní předsedkyně, problematika výzkumných programů v oblasti eh, obrany, zda se tyto promítají do škrtů. Pokud sledujeme situaci v této oblasti, mohu říci asi tolik, co jsem odpověděl panu Galerovi, abych vás ujistil, že plně sdílíme obavy některých členů tohoto parlamentu v tomto smyslu. Eh, a Eh, sdílení a združování prostředků. Eh, samozřejmě něčeho už bylo dosaženo. A eh, něco nemusí být zcela viditelného, Eh, pro veřejnost, třeba využití té agentury pro centrální zásobování se municí. Eh, to je něco, co je důležité. To se v agentuře združuje pro pět zemí, proto tedy to předpokládá neuspoření finančních prostředků, ale hlavním příkladem sdílení a združování byl případ eh, tankování ve vzduchu, kdy ehm, tedy cesta Eh, využití obrané agentury. My jsme se podíleli na navrhování tohoto programu, stanovování požadavku a agentura se nyní zaměří na zajištění a pak eh, zásobovací agentura na to se bude zabývat další prací a eh, stanovením vlastnictví systému a podobně. Já si myslím, že to je jasný příklad, kde může EU se Severoatlantickou aliancí do budoucna spolupracovat a je to takový model pro nás také. Eh, chci zdůraznit, že v této oblasti združování a sdílení bychom neměli čekat na eh, všech 28 členských států. Měli bychom naopak eh, mít na paměti, že obrana agentura může fungovat jaksi a la carte, tedy využít nás pro regionální iniciativy, které jsou prospěšné také pro celou eh, strukturu obrany Evropy. A to je také něco, co bych já sám velice rád podpořil. Rád bych podpořil takové iniciativy jako Vyšehrádská čtyřka, Výmarská, inicia- Výmarská skupina a podobně. A to je tedy otevřené, my bychom měli mít příležitost to využít a je na členských státech, zda to použijeme, protože mm, členské státy nás také žádají, abychom připravili tedy určité podněty k využití. Musíme tedy rámec EDA eh, učinit připravit tak, aby byl zajímavý, ale musíme zase nechat iniciativu na jednotlivých státech. Eh, samozřejmě my máme určité nástroje, abychom nalezli nejlepší možné řešení a současně můžeme také združit ty informace o tom, jaké potřeby vlastně existují. A ke zprávě, těch, ke zprávě dohod. Zatím máme tři s Norskem, to je důležitý spojenec. Máme věcnou dohodu a Norsko se účastní velmi aktivně v řadě programů, konkrétně tankování ve vzduchu. Pak máme další program spolupráce se Švýcarskem a nejmladší z programů je se Srbskem. Ten podepsala Lady Eštnová loni. Administrativní dohody. Neměli bychom zapomínat na to, že existují jakožto nástroj pro země, které si představují vyvíjet schopnosti, které jsou interoperabilní ehm, a současně eh, přispívají společným schopnostem, čili mohou třeba nevyužít administrativní dohody z jiných důvodů. V současné době probíhají vyjednávání. Já jsem například dnes se sešel s představiteli ukrajinských úřadů, aby se posunula vyjednávání a mohla být zahájena jednání v k administrativní dohodě, o které budeme jednat ke konci tohoto roku. A co bude spadat do administrativních dohod? to je něco, co musí schválit členské státy, ale mus, jednomyslně, ale mus, je to také něco, mm, co bude jistě zajímat eh, jak zemi, která žádá eh, o tuto dohodu, tak členské státy. Co se týče vztahu mezi agenturou a Tureckem, Víme, že, to, že se dlouho uvažuje už o takové administrativní dohodě a zatím je ale zablokována. Pokud nastane pozitivní vývoj, který by nám umožnil eh, postupovat směrem k vyřešení politických problémů, které zatím stojí, tak bychom se toho ujali. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní vás poprosím o vysvětlení jednoho aspektu, co se týče středoevropské iniciativy. Je to politická organizace se skupení. Se skupení Středoevropská iniciativa. Můžete k tomu něco říct? Ke spolupráci v této platformě, protože jsou státy, které třeba nejsou členy Evropské unie a jsou v této iniciativě. Vzhledem k některé z těchto států, tam jsem uvedl, že spolupráce se ale týká i států, které mají administrativní dohody. A v těchto seskupeních e, jsou iniciativy, která, e, které třeba nezahrnují. Já jsem tím chtěl ilustrovat, že jsou i iniciativy, které nezahrnují všechny členské státy. Má někdo nějakou otázku ještě? Uh, would you like to, to, to deliver your... For... Můžete prosím uzavřít. Zdá se, že jsou všichni spokojeni s vašimi odpověďmi. Máte-li ještě nějaký závěr, eh, prosím, můžete se také vyjádřit. Děkuji vám, paní předsedkyně. V každém případě vám budu i nadále k dispozici a ochotně přijdu i po zasedání Evropské rady, které doufám splní ambice eh, evropské obrany ehm, právě v této době, která je plná velkých úkolů a kdy nás čeká řada událostí z různých směrů, ale také v našich zemích. Eh, jsem vám tedy i nadále k dispozici. No. Bylo mi řečeno... Sorry. No. It was misunderstanding, nothing more. Sir, thank you. Děkuji vám mnohokrát za návštěvu. A za vystoupení e, samozřejmě zůstaneme v kontaktu a pro nás bude velkým potěšením vás pozvat i v budoucnu na nějaké zasedání poté, co zasedne e, Evropská rada. Děkuji vám. Um, ladies and gentlemen, that concludes this. Dámy a pánové, tímto končíme tento bod na pořadu jednání. Chtěla bych vás informovat, že příští schůze se bude konat 28. května a zasedání pod výboru pro bezpečnost tímto končím. Děkuji vám za pozornost.